Good morning, colleagues. We've all received... Dobrý den, vážení kolegové. Všichni jsme obdrželi pořad eh, jednání. Připomínky nejsou, takže ho můžeme schválit bez změn. Tlumočení je k dispozici v 18 jazycích na dnešní den a jednání je jako vždy webstreamováno. A všechny dokumenty jsou dostupné také v elektronické podobě. Je velice důležité také schválit eh, zápis z mnoha uplynulých jednání. Především šlo o 24. listopadu, 28. listopadu, 1. prosince a také 5. prosince 2016. Pokud nemáte žádné připomínky, budeme tyto zápisy považovat za schválené. Můžeme se tedy nyní pustit do naší dnešní diskuse. Jak víte, návrh zprávy byl v prosinci dokončen. Sestává se tří částí, eh, jednak z té faktické části, která nebude moci být připomínkována, tam eh, jsou tedy ty návrhy závěrů. Eh, potom je tam část návrhu závěru, ta již může být připomínkována a potom samozřejmě návrh doporučení, který může být připomínkován jak zde, tak na plenárním jednání. Samozřejmě, že je také možné provést aktualizace na základě případných dalších eh, důkazů, které může výbor schromáždit eh, během té zbývající doby jeho trvání. Máme na tuto diskusi hodinu 50 minut a já bych nejprve předal slovo pánům zpravodajům, nejprve pan Gizeke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám eh, za úvodní slovo vám i kolegům přeji všechno nejlepší do roku 2017. Rád bych poděkoval za výslovně dobrou eh, spolupráci všech frakcí. Podařilo se nám eh, sestavit mimořádně vyváženou faktickou část zprávy už vzhledem k tomu, že eh, se zde nabízela eh, možnost různých výkladů, eh, tak je úspěch, že jsme sestavili faktickou část, která je přijatelná pro všechny. Kolegům Gerbenu, Janovi Gerbrandimu a všem stínovým zpravodům dalších frakcí bych výslovně rád poděkoval i sekretariát, to zde musím výslovně vyzdvihnout, odvedl vynikající práci a velmi dobře nás podporoval v tom tvůrčím procesu. Tuto uh, konstruktivní spolupráci bych rád i s ní rád, rád pokračoval. Každý bude mít samozřejmě možnost vytvořit své vlastní závěry a doporučení. Z EPP, nebo ze strany EPP vidím následující centrální body. Při Slyšení jsme nebyli schopni skonstatovat kaž, eh, žádnou konkrétní eh, vinu Evropské komise. V minulých týdnech eh, jsme slyšeli v médiích, že byly obrovské rozdíly mezi naměřenými hodnotami mezi laboratoří a reálným provozem. To není nic nového, ten problém je dlouho známý a opravdu je těžko pochopitelné, proč trvá tak dlouho, vytvořit nový eh, testovací post, služební postup RDE. Slyšení ale také ukázala, že odpovědnost za eh, spalnou aféru neleží jenom na bedrech komise. Ta eh, neustále se snažila protlačovat procesování RDE a nikdy nebyly doklady k dispozici, že výrobci automobilů by používali ilegální software. My jsme eh, zjistili značný potenciál ke zlepšení na úrovni mm, členských států během slyšení. Paráce členských států musí být optimalizována, zejména eh, členský stát, který je zodpovědný za homologaci, eh, kde se provádí tedy ty zkoušky. Pokud další členský stát podezírá toto eh, vozidlo eh, z odpojovacího zařízení, tak má svázané eh, ruce. Tady máme možnost to výrazně zlepšit. Členské státy musí být lepší musí být lepší situaci. Homologační procedury, zkušební procedury musí být zlepšeny, ale tyto návrhy eh, jsou již na stole eh, v výboru eh, pro vnitřní trh s naší podporou. Ještě závěrem slovo k technologii budoucnosti. Jedna technologie, která je v Evropě už dost rozšířená, která by měla také sloužit k, změně, k boji se změnami klimatu. Slyšení se ukázalo, že v EU nejsme schopni dosáhnout eh, nejenom eh, snížení eh, těch emisí CO2 se správnou kombinací odpalových technologií a do budoucna tedy budeme moci dodržovat takové Eh, takové hodnoty. Když si uvědomíme, kolik pracovních míst eh, s takovými technologiemi je spojeno v Evropské eh, unii, tak je to určitě dobrá zpráva. Ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci a doufám, že budeme schopni takto pokračovat v konstruktivním procesu. Děkuji. Danke. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo druhému zpravodaji Herbenu Janu Gerbrandimu. Mr. Chairman and... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych na úvod také rád poděkoval panu spoluspravodaji Jenci Gízekemu a také jeho předchůdci panu Pavlu Zolbovi. Všichni víme, že když jsme hlasovali o ustavení tohoto výboru, eh, měli jsme různé názory, pocházeli se, jsme z různých názorových táborů, ale ta naše spolupráce byla velice dobrá a plodná a já jsem velmi spokojen s, to, s tím návrhem zprávy, který máme nyní před sebou. Myslím si, že se nám podařilo sepsat eh, velice eh, silnou a poměrně obsahově přesvědčivou zprávu. Také bych velice rád poděkoval stínovým zpravodajům, eh, zvláště u té faktické části. Tam jsme se museli shodnout, protože tam nelze předkládat pozměňovací návrhy a to ani ve výboru. A všichni stínoví prvarajové osvědčili eh, připravenost ke eh, kompromisu a to také přispělo ke kvalitě té faktické části. Máme nyní velice důležitý eh, základ práce. Myslím si také, že jako eh, vyšetřovací výbor jsme pracovali velice koherentním způsobem a nyní je třeba podívat se, jak bude probíhat eh, připomínkování těch dalších dvou částí. Jens již několik prvků zmínil. My jsme se opírali o to obrovské množství dokumentů, které jsme obdrželi o výměny pomocí e-mailu a tak dále a samozřejmě také o ta slyšení, která jsme vedli. To vše sloužilo jako vstupy do té zprávy, o které diskutujeme dnes dopoledne. Myslím si, že ty závěry jsou eh, poměrně přísné. Pokud jde o komisi, tak eh, jak pokud jde o komisi, tak ještě více, pokud jde o členské státy. A pokud je zde jeden jediný e, závěr, který bych nyní rád zdůraznil, tak e, je to ten, že systém schvalování automobilů prostě nefungoval v Evropské unii. Alespoň tedy nefungoval tím způsobem, jak, e, jak byl tedy nastaven. Ta zodpovědnost se někdy dělí mezi evropskou úroveň a národní úroveň a to rozdělení nebylo správně nastavené. Je proto velice důležité ten stávající systém změnit, o což eh, se snažíme nyní především ve výboru IMCO. Pokud se podíváme na samotný obsah té zprávy, vy jste si ji jistě všichni pročetli, protože byla zveřejněna týden před Vánocemi. My jsme se rozhodně nějak neobávali ukázat eh, prstem na konkrétní výníky, například na některé členské státy, které hrály velice negativní úlohy, především v technickém výboru pro motorová vozidla, zvláště při nastavování toho eh, procesu u nových eh, testů RDV, ale také jsme kritizovali Evropskou komisi za to, že dovolila členským státům, aby ten proces eh, jak si mohl trvat tak dlouho. Implementace, ta byla v členských státech velice nekvalitní. To vše v té zprávě také naleznete. Jsem přesvědčen o tom, že někteří z vás, jak individuálně, tak eh, v jednotlivých skupinách určitě se domníváte, že některé té části by bylo třeba pozměnit. Já s tou zprávou bych byl spokojen, i kdyby již připomínkována nebyla, ale samozřejmě také uznávám, že může být zkvalitněna zvláště protože nás ještě čeká několik slyšení. Budeme zde mít toho eh, státního eh, tajemníka ze Slovenska a jednoho zástupce z Itálie. Práce ještě pokračuje a stále ještě dostáváme nové dokumenty od Evropské komise prostřednictvím e-mailů a také od dalších osob. Já si myslím, že je naprosto klíčové, abychom se rychle posunuli v tomto výboru ku předu, pokud jde o ty závěry a poté později abychom přešli k doporučením. Ještě jednou chci poděkovat za opravdu skvělou spolupráci a velice se těším na komentáře od jednotlivých skupin, které jsou zde dnes zastoupeny. Já sám se musím omluvit. V 9.40 musím zaběhnout do NV na rychlé hlasování, ale budu brzy zpět a budu si moci vyslechnout vaše komentáře. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také, pane Gerbrandy. Nyní bych chtěl dát slovo stínovým zpravodajům, ale pokud vidím dobře, tak zde je pouze paní Hovodalone, takže prosím, madam, máte slovo. Děkuji. Oba spoluspravodajové, kterým děkuji, již řekli, že za tou zprávou je obrovský kus kolektivní práce. Týká se to především té velice důležité faktické části. Já také děkuji spolu, eh, spravod, respektive spoluspravodajům i stínovým zpravodajům. A poděkovat chci také sekretariátu tohoto vyšetřovacího výboru, protože odvedl výbornou práci a také všem dalším pracovníkům, asistentům a dalším, kteří s námi eh, spolupracovali na té faktické části. Eh, skupina socialistů je velice spokojená s tou první částí, která tedy již nemůže být připomínkována. A myslíme si, že čím více bude tato zpráva eh, podpořena ze strany jednotlivých eh, skupin eh, v tomto výboru, tím silnější bude také podpora na plénu. A ta musí být samozřejmě co nejsilnější. Je třeba, abychom skutečně zásadně ovlivnili budoucnost těchto otázek, které se týkají ochrany životního prostředí, zaměstnanosti i průmyslové politiky. U té faktické části jsme, jak říkal pan Gerbrandy, si přáli pracovat eh, společně co nejkonstruktivněji a já chci poděkovat eh, jak zástupcům zelených, tak GUE, tak FDD, protože myslím, že se ta konstruktivní práce podařila. Již ty počáteční texty byly dobré, protože výbor EMIS eh, mohl čerpat z těch důležitých slyšení, která jsme zde měli a snažili jsme se jak si, aby vše uvést do vzájemného souladu. Nicméně některé eh, ty progresivnější eh, části v té faktické části zmíněny být nemohly a proto budou v podobě pozměněných, eh, pozměňovacích návrhů zmíněny v těch druhých dvou částech. Chtěla bych také říci, že v té faktické části je pro nás velice důležitá zmínka o překračování úrovní CO2, což samozřejmě nebylo v tom původním mandátu výboru. Potom jsme tam také zmiňovali EIB, to také, jak se nebylo v původním mandátu. Potom tam je také eh, důležité v té části zmínit eh, mandát komise, to, že se ten problém neřešil včas, také určitý tlak ze strany automobilového průmyslu vynakládaný na členské státy. Dále je důležité upřesnit tam eh, ta eh, přenosná kontrolní zařízení eh, PEMS, jak to s nimi bylo. Potom ta jednotlivá odpojovací zařízení a jejich typy, možnost provádět dodatečné texty a také to, že určité zákazy jsou zcela jasné, byť v legislativě nemusí vše vždy být přesně vyřešeno, že tam mohou být určité právní mezery. My jsme tam eh, měli eh, spoustu věcí jaksi eh, v hranatých závorkách, ale nyní spoustu z nich můžeme již podpořit. My před 18. Eh, lednem k těm eh, druhý, posledním eh, dvěma částem, k těm doporučením a k těm závěrům jako socialisté ještě předložíme několik pozměňovacích návrhů. Ty závěry jsou samozřejmě velice důležité, ale možná ještě důležitá jsou ta doporučení, to jsou skutečně důležitá pro ovlivnění budoucnosti a pokud skutečně nebudou na odpovídající výši, tak to znamená, že jsme nesplnili svůj mandát a je, tomu je třeba Eh, zabránit. My musíme v budoucnosti eh, jaksi eh, zaručit, že zde nebude, nebudou právní mezery, že zde budou odpovídající sankce a musíme dbát také na to, aby v těch jednotlivých pracovních fórech nebyli příliš zastoupeni, nebo nadměrně zastoupeni zástupci automobilového průmyslu. E, důležité je tedy, aby na plénu tento text měl co největší e, podporu. Myslím si, že jsme e, v rámci naší vyšetřovací komise přispěli obecně i ke zkvalitnění práce těch vyšetřovacích výborů, protože často bylo velice obtížné zorganizovat tu práci. Vidíme to i dnes, že v zásadě ještě pokračujeme v těch slyšení zástupců různých vlád, je třeba také poučit se ze způsobu naší práce, protože se zdá, že vyšetřovací výbory, jako byl EMIS, budou jaksi v budoucnosti stále častější. Děkuji. Vraag het woord aan de andere teď bych rád dal eh, slovo eh, dalším eh, kolegům v rámci Kečdy A. První na seznamu je pan Blanco López. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Podle mého názoru ta zpráva představuje vyváženou a odůvodněnou zprávu nebo popis toho, k čemu došlo. Je zde dobře popsán vztah Evropské komise a členských eh, států, ale eh, důležité je také zdůraznit, respektive je zde eh, zdůrazněna důležitost homogenější legislativy a také odpovídající systém vymáhání a sankcí. Ukazuje se, že země, jako je Španělsko eh, se eh, jak si eh, snaž, neprováděli ty testy správně a tomu je třeba bránit právě odpovídající legislativou a je třeba jasně vymezit také nebo zakázat používání těch odpojovacích zařízení. Jak Eh, říkala eh, kolegyně ze skupiny socialistů. I já doufám, že se bude eh, dařit řádně implementovat legislativu, se kterou jsme se v průběhu naší práce seznámili, takže se podobné věci v budoucnosti nebudou opakovat. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Dance. Děkuji. A děkuji vám všem. Jistě, že se tento proces již chýlí k závěru a bude ještě příležitost poděkovat spravodajům, spoluzpravodajům a stínovým spravodajům za veškerou odvedenou práci. Samozřejmě také všem e, zúčastněným e, pracovníkům a úřadům vyšlo, šlo do toho hodně energie a práce, muselo, bylo nutno projít mnoho dat a zpráv. A to se říkala Kristin k tomu mm, načasování, k tomu um, harmonogramu, to je také důležité doporučení. Čeká nás eh, slyšení. No a uvidíme, možná pak později bude nějaká ještě bomba, která nebude ještě eh, součástí té eh, zprávy ale hold eh, se učíme za pochodu a ty zkušenosti, které jsme eh, získali, budou nesmírně užitečné při vytváření pravidel pro činnost eh, dalších výborů podobného druhu. A je to velice dobrá zpráva, která identifikuje aktéry, kteří neplnili roli, která jim příslušela v oblasti emisních regulací. Jednak samozřejmě národní orgány naprosto selhaly, protože neprosadili emisní eh, pravidla a postihy. Dále eh, naprosto chyběl dohled, tržní dohled a to je porušení evropského práva. Navzdory rozdílu mezi emisemi oxidu dusíku v laboratoři a v reálném provozu, což bylo dobře známo do roku 2010 a to, že, by to, že to bude mít obrovský dopad na znečištění, tak nikdo ani nekontroloval. Zda i auta na jejich silnicích splňují legislativu a to navzdory opakovaným žádostem občanské společnosti a dalších. Komise mohla a měla eh, udělat mnohem více, aby zabránila eh, stávajícímu chaotickému stavu. Proč komise, zvláště DG Tajanyho prodlužovalo a odkládalo testování, když jsme věděli, že e, existuje technologie umožňující splnit Euro 5 a Euro 6 už mnoho let. Proč nereagovali na korespondenci mezi e, JRC a mezi výzkumným centrem e, a ohledně jasných důkazech o ovlivňování testů, a i když už bylo jasné, že dochází k určitým nekalým praktikám, ale komise říkala, že nevyšetřuje, protože zatím nemá žádné doklady o použití odpojovacích zařízení ze strany výrobců, což není jenom špatně a chybné, ale je to navíc naprosto nesprávný přístup. Jak lze získat nějaké důkazy, pokud je ne, nehledáme? A pak jsou e, samozřejmě e, e, těžká vozidla, Eh, která, eh, u kterých to bylo, ale lehká užitková vozidla byla z toho vyňata. A proč tomu tak bylo, to je velká otázka. Eh, pokud jde o doporučení, tak samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se neopakovala celá věc ve verzi 2.0, kdyby byl další výbor, který bude toto muset řešit. Takže je důležité, naprosto je nemožné, aby to členské eh, státy toto eh, za, na vše, za všechno eh, zodpovídali. To není možné. Prostě odpovědí je více Evropy, když to je možná nepopulární říkat, ale v tomto případě evropský dohled je zapotřebí. Potřebujeme nezávislé testování, aby přestaly národní orgány přivírat oči nad porušováním a to by bylo dobré nejenom pro veřejné zdraví, ale také pro hospodářskou soutěž. Abychom zajistili um, tuto nezávislost, mělo by to probíhat prostřednictvím nové uh, eh, agentýr, agentury, um, schválení typu a tak dále. Pokud se chceme učit od těch nejlepších, tak eh, stačí se podívat na um, tu agenturu na ochranu životního prostředí ve Spojených státech. Bez nich bychom tady totiž dnes vůbec neseděli. Eh, vytvoření určité struktury poplatků, aby existovalo nezávislé financování, schválení typu a zodpovědnost za kvalitu ovzduší. Eh, ta musí spadat do jednoho portfolia a ne rozdělena mezi dvě DG v rámci komise, která pak často eh, v podstatě usilují o protikladné věci. Takže Ehm, ta, to, co zatím je v DG Grow, by mělo být převedeno na DG eh, Envy. Je to velice dobrá eh, zpráva, můžeme na to být hrdí eh, napříč politickým spektrem a v celém parlamentu. Já nevím, že kolegové z IMKA si vezmou naše doporučení k srdci, až budou rozhodovat o legislativě ohledně schválení typu. A to všechno proto, aby se neopakoval skandál, jehož jsme byli svědkem. Myslím, že jako parlament můžeme být hrdí na práci tohoto výboru a na veškeré vstupy, které do toho šly. A já jsem nesmírně potěšen, že mohu říci, že zpráva, kterou před eh, sebou máme, je k tomu dobrým základem. Děkuji, pane Tens. Takže Teď dám uh, slovo paní stínové zpravodajce Evy. Děkuji mnohokrát. Já se chci také připojit k tomu, co říkali kolegové. Já se domnívám, že je to výborná zpráva. Děkuji oběma spolu zpravodajům za ten obrovský kus práce. A my se můžeme připojit i k těm závěrům zprávy. Jednak v tom, že šlo o špatný postup ze strany Evropské komise a také pokud jde o nedostatky ze strany členských států. Chtěla bych říci, že u té zodpovědnosti těch nelegálních odpojovacích zařízení v bodu 4, tam to ještě není zcela jasné, především pokud jde o obcházení těch pravidel, protože ta pravidla již tak jsou velice slabá a to se samozřejmě e, dělo za jaksi, vědomí těch e, automobilek a potom to také vedlo k těm dobře známým výsledkům. Potom v některých případech došlo k podezření, že ty strategie byly v rozporu se zákonem. Šlo tedy opět o obcházení určitých legislativních pravidel. A ještě dříve, než byly eh, zavedeny normy Euro 5 a Euro 6, tak eh, již tehdy bylo možno zavést přísnější normy při schvalování vozidel. Potom eh, za trošičku slabší považuji tu část, která se týká budoucnosti kontroly trhu a postupu při homologaci. Myslím si, že tam by šlo více zdůraznit tu možnost, že kontroly uh, by měly být eh, svěřeny nějaké třetí straně, třetímu subjektu, jak jsme o tom také na výboru Envy eh, hlasovali. Potom se také domníváme, že eh, z, těch, z toho šetření jasně vyplývá, že by se měly i ty limity na splodiny eh, eh, zpřísnit, protože vidíme, že již eh, nyní jsou vozidla schopná je dodržovat jak v běžném provozu, tak ve zkušebnách. A na závěr bych ještě chtěla doplnit, že se domnívám, že je nezbytné zpřístupnit výsledky šetření ze strany členských států veřejnosti. Také si myslím, že je důležité zaručit ve vyšetřovacích eh, výborech eh, přítomnost i menších skupin. A doufám, že zpráva bude na plénu široce podpořena. Thank you very much. Děkuji. A teď dostává slovo pan Ertuk. Děkuji mnohokrát a přeji vám dobré dopoledne. Já bych rád navázal eh, na to, co říkal kolega Dans. Z mé strany eh, srdečně eh, zdravím a děkuji oběma zpravodajům a samozřejmě také stínovým zpravodajům. Eh, upřímně řečeno jsem překvapen, jak komplexně zastupuje mm, zpráva zejména ty kritické hlasy tady na výboru. Nejdříve jsem si myslel, že po debatách posledních deseti měsíců to nebude tak snadné, ale eh, teď musím poděkovat všem, kteří eh, přistoupili k té věci racionálně a objektivně. Pokud jde o eh, obtíže při získávání dokumentů a svědků, to je, myslím, také v dokumentu pozitivně postiženo. A, a myslím si, že to také ukazuje, že výbor důležité věci objasnil a ukazuje, jaké definice tady máme při uh, Eh, homologaci eh, v vozidel a při měření emisí a že komise eh, a členské státy jednaly sevřeně a mohly tedy sevřeným jednáním v minulosti zabezit určitým praktikám. A znovu bych rád opakoval, že tento výbor nebyl zaměřen eh, proti jednotlivým výborcům nebo proti celému odvětví. Naopak, jedně teď eh, komise i členské státy i eh, odvětví budou moci vyvodit správné závěry a to umožní spotřebitelům obnovit tu určitou pověst k tohoto odvětví a, a já opravdu bych jedno ještě chtěl poděkovat všem zúčastněním a budu se těšit do budoucna znovu. Děkuji. Eh, a teď eh, závěr. Eh, dostává slovo pan Fandeka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že už jsme eh, si přestali blahopřát k novému roku, ale každopádně i já vám popřeji do novému eh, roku všechno nejlepší. Ehm, jsem eh, trochu nachlazený, ale doufám, že se mi podaří zde úspěšně vystoupit. Velice se připojuji k díkům zpravodajů obou, ale i stínových zpravodajů. Já jsem se zúčastnil většiny těch slyšení a to množství podrobností a rozporů a dokumentů, které mě jako prostého právníka zavalily, zejména ty technické e, detaily e, a rozpory v těch technických detailech, to bylo jak nizozemsky e, říkáme eh, eh, taková eh, zával, kdy jsou smíchané pohádky a nepohádky. Tak trochu zklamáním je, že význam této debaty tak trochu zapadá. Zjevně hm, nemusí odstupovat žádný komisař, žádný generální ředitel automobilky není propuštěn protože víme, že když eh, by politika byla o osobnostech, tak bychom tady měli plno dneska. Já jsem uh, tak uh, trochu šokován uh, tím, jak v Evropě a zejména uh, v uh, první řadě v Evropské komisi uh, jsme přistupovali k těmto tématům. Když dostanete spoustu dokumentů od Evropské komise na spoustu e-mailů, tak uh, většinou tam něco je. Většinou se něco děje. A díky spolupráci mezi těmi jednotlivými generálními ředitelstvími a organizacemi a pracovními skupinami, které se do toho zapojovaly, se ukázalo, že jsme v, minulé, v minulých letech dobře nefungovali. Já hovořím my, nebo říkám, že my, protože nás považují, protože si myslím, že nelze Eh, zde obvinovat jeden konkrétní element eh, Evropské unie. Myslím si, že je to kolektivní proces a můžeme eh, zde vyvolovat tady naši, z toho vyvozovat naši společnou vinu. Hodně se tady hovořilo o členských státech, zejména Herbrandy o tom hovořil a já s tím maximálně souhlasím. Proč to říkáme teď, pane předsedo? kolega z EKR tohle to říkal, pokud jsem to dobře pochopil. Jedná se o veřejné zdraví jednotlivých občanů. A pokud si přišli ty statistiky eh, toho, co se stalo, zejména v eh, zastavěných oblastech, tak eh, výfukové emise Eh, nákladních i osobních automobilů je třeba zlepšit. Vzhledem k eh, právnímu postavení naší komise, eh, našeho výboru, jsme se zaměřovali na účastníky z organizací nebo z institucí v EU, ale nemělo se tím ukázat, že automobilové odvětví jako takové se, že se o to netýká jako celku. Já Tohle se mohlo týkat i počítačového eh, odvětví eh, eh, nebo oblasti soukromí, ale já si myslím, že ta důvěra v automobilový průmysl, myslím, že tam já jsem byl velice zklamán. Také nápadné je i to, jak se ten skandál vyřešil ve Spojených státech a ten rozdíl mezi tím, jak se to řešilo v Evropské unii. Ve Spojené, ve Spojených státech Eh, změnili eh, nebo uh, sumy mezi, tedy šlo i se na obrovské sumy, dokonce uh, tam i lidé do vězení tam šli a opravdu se tam něco stalo. Setkalo se to i s pozorností Trumpovy prezidentské kampaně. Pane předsedo, mně teď není úplně jasné, kdo teď bude reagovat na ta naše doporučení to mi možná jako trošku uniklo. Zůstane ta základní eh, struktura této, tohoto výboru, která se bude eh, starat o to, aby ta doporučení eh, naplnila zejména přísně Evropská komise. A kdo bude dávat pozor například na to, aby ta otázka RDE opravdu, aby tam se to naplnilo dospěle a řádným způsobem. A tady nejde jenom o tu periodu do roku 2019, kdy tohle má trvat, ale i potom, až dojde k e, změně v e, funkčním období a potom, e, v, potom se změní lidé na, místa, na místě komisařů, tam můžou být i velké změny a diskontinuita. Na to si musíme eh, odpovědět, abychom i v nadcházejících letech byli schopni dohledat, eh, co eh, se stalo s dobrou prací tohoto výboru. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji. A zpravodajové si ještě vezmu hned slovo, ale nejdříve bych rád udělal slovo zástupcům komise. Máme tady paní Joanu Žitkovskou, šéfku automobilového oddělení v DG Grow. Máte slovo. Thank you very much, Chair, and good morning, ladies. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, a také přeji všem úspěšný nový rok. Já mnohokrát děkuji za návrh této zprávy a také za návrh doporučení a rovněž eh, za to, že jste komisi umožnili účast na tomto vašem jednání. Dovolte mi zmínit několik připomínek. Chtěla bych v první řadě zdůraznit, že komise spolupracovala velice intenzivně a transparentně s tímto výborem a chceme s vámi tímto způsobem spolupracovat až do samého závěru vašeho mandátu. Myslíme si, že to je jediný a nejlepší způsob odhalit, eh, k čemu došlo, zodpovědět veškeré otázky a nalézt co nejlepší závěry. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, eh, je ta, že tento výbor se dívá do minulosti. Stejně tak důležité, možná ale i důležitější je to, že práce výboru by měla otevřít dveře do budoucnosti. A my jsme rádi, že výbor uznal, že komise se snaží o ustanovení odpovídajícího právního rámce pro eh, schvalování eh, typu a homologaci. Ta práce probíhá již nyní ve výborech ENVI a ve výborech IMCO, kde se eh, vaši kolegové eh, zabývají našimi návrhy a my doufáme, že i práce tohoto výboru EMISu eh, přispěje ke konečnému úspěchu naší legislativní iniciativy. Dále bych chtěla vyjádřit naději, že zpráva bude vyvážená nejen pokud jde o zjištění toho, kdo zodpovídá za to, co se v minulosti stalo, ale také, že přesně poukáže na to, kde došlo k podvodům. Stejně tak, jakože řádně eh, vyjádří kroky, které je třeba podniknout v budoucnosti. Potom eh, samozřejmě ta zpráva se netýká pouze automobilového průmyslu, ale eh, týká se i řady institucionálních parametrů, které se týkají komise jako takové. A komise samozřejmě se bude muset podrobněji eh, zabývat nad těmito aspekty vaší zprávy a zareaguje na ně až později. Jinak tedy jsme samozřejmě i nadále vám k dispozici pro zodpovězení či vysvětlení dalších problémů. Děkuji. Děkuji. Blížíme se ke konci eh, debaty. Já bych rád uzavřel eh, tím, že dám slovo eh, zpravodajům. A teď dám ještě slovo panu Gízikemu tedy k závěrečným závěrům. Děkuji, pane předsedo. i eh, děkuji eh, kolegům eh, za reakce. Celkově jsme se shodli na té chvále a pozitivním přijetí. Člověk si říká, jestli jsme to udělali vůbec správně. Při zpracování té faktické části, když jsme ji nemohli změnit, tak jsme hledali samozřejmě konsenzus napříč frakcemi a já doufám, že se nám teď podaří v tom podařit k těm jednotlivým reakcím kolegům ty byly velice konstruktivní a v e, duchu podpory naší práce u kolegyně Evy bych řekl, e, že otázka definice e, odpojovacích zařízení je jedna, jeden z takových validních obtížných bodů. Zjistili jsme například při slyšení Fiatu, že pokud jsou tady odlišné výklady v rámci právní situace ve členských státech. Kdo odpovědní říkal, že to musí Evropa vyřešit? E, požádali jsme komisi a potom tam bylo jenom mediační řízení a nebylo žádné e, rozhodnutí. To je pro nás obtížné, protože je zjevné, že s vysokou flexibilitou si výrobci e, mohli využít ten jim vykolikovaný hrací prostor a škoda, že e, ještě neuslyšíme Opel, protože u Oplu určitě nefunguje čištění e, odpadových plynů e, v určitém, nebo mimo určité teplotní okno. A rádi bychom se zeptali, kde jsou tady hranice legality ale já doufám, že jelikož jsme to položili, oplupí se mě ty otázky, že dostaneme na to odpovědi. Takže Tedy to bychom ještě chtěli dopřesnit. Potom tady byla ta debata, nebo jinak ta debata byla hmm, eh, věcná a kolegu eh, Denze bych poprosil, aby eh, se nepouštěl do těch politických strkanic a nesnažil se poukázat na politickou odpovědnost jednoho jiného komisaře. Ono tady bylo velice těžké hm, dostat hm, sem konkrétní komisaře. Pan Verheugen přišel až na čtvrté pozvání a i v rámci jeho ekipy to zavedení těch RDE opravdu není považováno za pokrok, takže opravdu bychom se měli vyhýbat tomu, že budeme stavět na praní jednotlivé komisaře. My tady jako výbor zkoumáme objektivní selhání komise a to jsme udělali a budeme to dělat i do budoucna. Já jsem jistý, že to budeme tady dělat. Zpravodajové zde byli pochváleni za zprávy, ale přesto, hm, kdyby tady potom byly e, e, potom stovky kompromisních pozměňovacích návrhů, nebo pozměňovacích návrhů, já bych byl proto, abychom e, hm, se zaměřili opravdu na ty podstatné pozměňovací návrhy, protože řeknu to docela otevřeně, pokud, že, protože pokud teď začneme hm, se stovkami pozměňovacích návrhů eh, znovu eh, to otevírat, tak bude těžké eh, zachovat ten kompromis. Jak říkal Gerbenian Herandy, to si myslím, že je velmi sympatické. On je spokojen s tou stávající podobou zprávy, to znamená, že už tam nemusí být žádné pozměňovací návrhy, ale já bych poprosil kolegy, aby se opravdu zaměřili na ty podstatné pozměňovací návrhy a potom budeme schopni dále pokračovat v koncenzuálním ovzduší. Děkuji. Děkuji. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak bych závěrem eh, ještě prošel harmonogram. Lhuta eh, pro podání pozměňovacích návrhů je 18. ledna 2017, samozřejmě ve 3 hodiny. Lze je podat od eh, pondělka 16. ledna bude projednávat ty pozměňovací návrhy tady na výboru 9. února, hlasovat budeme 28. února a potom závěrem proběhne rozprava a hlasování na plenárním zasedání v Dubnu. Dobrá, takže já navrhuji, abychom asi teď dali na několik minut pauzu a, a ti a, eh, a řečníci, kteří jsou zde eh, pozvaní na slyšení, budou mít tedy šanci předstoupit a já jsem tady proto, abychom si dali pauzu pět minut. A potom se pustíme do dalšího bodu, a sice slyšení pana Viktora a Stromčeka, státního tajemníka eh, pro eh, dopravu eh, ze Slovenska, který už, myslím, tady je přítomen.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

Uh, Vážení kolegové, můžeme pokračovat. Máme na pořadu jednání další bod, je to slyšení pana Viktora Stromčeka, státního tajemníka Ministerstva dopravy, eh, regionálního rozvoje a staveb eh, na Slovensku. Děkujeme panu Stromčekovi mnohokrát, že přijal naše pozvání. Pan Stromček je státním tajemníkem od dubna roku 2013 a měl by nám dnes říci, jak je legislativa Evropské unie v oblasti schvalování typu uplatňována na Slovensku a jakožto zástupce země, která zastávala evropské předsednictví, by nám pan Stromček také měl říci něco o debatě, která proběhla o tématu měření emisí v rámci Rady pro dopravu a také o očekávaných budoucích krocích. V roce 2015 bylo na Slovensku vyroben, byl vyroben milion vozidel a Slovensko je tím pádem šestým největším výrobcem vozidel v Evropské unii a druhým největším novým členským eh, státem, tedy jakožto eh, druhý největší výrobce po České republice. V současnosti se zde vyrábí Volkswagen, je zde skupina Peugeot Citroën, Kia a také se příští rok má začít vyrábět Jaguar Land Rover, respektive až v roce 2018. Existuje zde také eh, deset autorizovaných a notifikovaných technických zkušeben, nicméně Slovinsko dosud eh, nezaručuje schvalování typu EC eh, e podle nařízení 715 lomeno 2007. Chci ještě připomenout, že jste již obdrželi písemné odpovědi pana Stromčeka ve svých e-mailech, naleznete je také ve složkách připravených na dnešní jednání. Na debatu je plánována hodina a 40 minut. Nejprve tedy pan Stromček bude mít úvodní slovo a poté si eh, se členové zase budou moci ptát eh, našeho hosta na základě toho pingpongu, tak jak je to již v tomto výboru tradicí. Nejprve se budou ptát zpravodajové, potom zástupci, respektive po jednom ze zástupců každé politické skupiny, každý budete mít pět minut. A nyní tedy dáme slovo panu Stromčekovi. Takže dám slovo panu. Jo. Takže máte 10 minut, pane Stromček. Thank you very much. Děkuji vám. Vážené dámy a pánové, dovolte mi na úvod poděkovat za pozvání na tento výbor a vzhledem k tomu, že už to bylo řečeno dnes víckrát, tak hodně štěstí v novém roce a mnoho zdaru v práci. Pro nás je tento výbor eh, mimořádně významný, jsme jedním z největších výrobců automobilů v, Euro, v Evropě a na, na hlavu dokonce eh, vůbec největším. A proto si přejeme, aby naše ekonomika, která eh, jejíž, kde 20 až 25 HDP představuje automobilový průmysl, tak abychom eh, fungovali v transparentním prostředí s jasnými pravidly a aby bylo každému jasné, že se bude posuzovat kvalita aut a ne to, do jaké míry je ovlivňována o nějakými softwary. V nedávném období jsme byli svědky změny pohledu na emise v dopravě. V minulosti se pozornost soustředila zejména na eh, emise skleníkových plynů, které mají negativní dopady na klimatické změny. Evropská unie reagovala na tyto problémy stanovením příslušných emisních limitů. Výrobcové se soustředili na snižování těchto limitů, ale často právě za cenu vyšších emisí NOx. A je zřejmé, že tyto problémy by se neměly řešit odděleně, nejbrž bychom měli najít eh, nějaké systémové řešení, jež by eh, položilo základy stálého rámce do budoucna. A eh, v podstatě teď jsme usilovali o, ten, o to vyrovnání a systémový přístup, zejména v kontextu vyjednávání nařízení o schválení typu, které je jedním z klíčových nástrojů řešení celé problematiky. V průběhu našeho předsednictví se nám podařilo dotáhnout dohodu o technických článcích toho nařízení, které se týkají um, osvědčení o schodě a registrace uh, těch vozů s končícími sériemi a také financování aktivit souvisejících s dohledem nad trhem. A já jsem přesvědčen, že předsednictví, slovenské předsednictví dosáhlo maximálního možného výsledku v průběhu svého krátkého mandátu v technických otázkách tohoto Eh, stěžejního návrhu. Zatím zůstávají ještě otevřené některé politické otázky, ale eh, věříme, že i tam se nakonec podaří dosáhnout koncenzu. Pokud jde o Slovensko samotné, což je důvod mé přítomnosti, tak eh, jednak, abychom vám tady sdělili náš pohled a abychom řekli ještě něco víc o našem automobilovém průmyslu. Na úvod je důležité říci, že všechna auta vyrobená na Slovensku nebyla schvalovaná na Slovensku, ale v jiných zemích. Výrobci v kategorii M ani jedno jediné auto neprošlo schvalovacím řízením. Většina aut byla schvalována ve Francii, v Lucemburku a v Holandsku z, to, z této perspektivy u nás se schvalují pouze přívěsová vozidla, respektive traktory, to je eh, kategorie, eh, o kterých dnes asi není řeč a nejsou předmětem dnešního zasedání. Náš schvalovací orgán na ministerstvu dopravy funguje odpovědným způsobem, ale pro úplně jiné druhy eh, vozidel. Pokud je o naší reakci, ať už na ministerstvu nebo eh, orgán eh, dohledu nad trhem po vypuknutí emisní kauzy, tak jsme to komunikovali s naší eh, slovenskou obchodní inspekcí a v rámci našich kompetencí jsme kontaktovali také dovozce koncernu Volkswagen, vozidel koncernu Volkswagen a poté, co výrobci Volkswagenu, Škody, Audi a Seatu zavedli nápravná opatření, tak slovenští dovozci pak tlumočili tato opatření ministerstvu a Slovenské obchodní inspekci. Jak jsem již řekl, tak jsme vnímáni jako jedna z automobilových velmocí, takže je to pro nás citlivé, můžete si totiž jisti tím, že budeme vždy eh, nápomocní a vždy se budeme snažit o řešení emisní kauzy, ale zejména je pro nás důležité nastavení společných pravidel do budoucna, abychom věděli, jakým způsobem fungovat. Takže co jsme dělali kromě této emisní kauzy? Slovensko vnímá velmi citlivě emise jako takové. Proto jsme v posledních letech provedli mnoho změn souvisejících se snižováním splodin. Zejména jde o zvýhodnění železniční dopravy. 50% obyvatelstva dnes eh, může cestovat zadarmo železniční dopravou, zvýhodňujeme uživatele moderních automobilů, kam, kamiony vyšší třídy platí nižší to než starší, které samozřejmě pak zatěžují více životní prostředí. Zpřísnili jsme také zákony eh, technické kontroly a vozidel, to znamená, aby auta, která nesplňují limity, a tím je řeč i o osobních automobilech staršího data výroby, aby nebyly na našich vozovkách. Do budoucna, abychom neskončili jako americký Detroit, aby se z nás nestal um, eh, evropský Detroit, tak se snažíme dnes uh, vytvářet klastry v zájmu podpory moderních technologií. A není tajemstvím, že budoucnost automobilového průmyslu nejsou dýzlové motory, ale ani benzínové motory. Jsou to motory na alternativní pohon, je to sdílení aut, autonomní automobily bez řidiče. To všechno je důležité pro to, abychom dokázali snižovat emise abychom přispěli ke zlepšení životního prostředí. Další klíčová záležitost, kterou podporujeme, a zaznělo to tu víckrát, je testování v reálném eh, provozu. Až se to rozběhne, tak tím budou vlastně uzavřeny některé otázky, které jsou dnes eh, důvodem našeho setkání. A závěrem bych chtěl poprosit máte tu závěrečnou zprávu, až teď sedíme na tom zasedání, takže dovolte mi, abych se omluvil, že tu jsme až dnes. Eh, měli jsme volby, měli jsme tři ministry v průběhu jednoho roku a předsedali jsme také eh, v Radě eh, Evropské unii. Já neříkám, že, že je to nějaká automatická omluva, ale přesto to uvádím, aby bylo jasné, proč jsme tu nebyli ještě dřív, takže se omlouvám. A vzhledem tomu, že já jsem jedním z lidí, kteří považují Evropskou unii za vynikající projekt a jsem přesvědčen, že bude dlouhodobě úspěšný, ať to vypadá jakkoliv. Slovensko může vyrábět kolik aut chce, ale jsme otevřená ekonomika všechno, co vyrábíme, vyrábíme pro Evropskou unii. Proto chceme být partnerem eh, pro všechny země, jakožto země zastupující Evropskou unii. A doufám, že celý automobilový průmysl si z toho eh, vyvodí poučení a že budou nastaveny, nastavena jasná pravidla eh, provozu, fungování. Děkuji za tuto možnost vás takto na úvod oslovit a e, čekám na vaše dotazy. Děkuji. Eh, Stromček. Eh, děkuji, pane Stromčeku, a e, nyní e, dám slovo nejdříve zpravodajům a, a tedy v tomto případě panu Herbrandimu. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji a také vám, pane ministře Stromčeku, že jste mezi nás přišel a, a přednesl úvodní slovo. Také vám blahopřeji, pokud jde o, o úspěšné předsednictví. Doufám, že jste eh, se přes Vánoce hodně vyspal, protože vím, eh, že takové eh, šest měsíců muselo být hodně únavných. Já se chci zeptat na radu jako instituci. Pro mě je to ten hlavní důvod, proč jste tady právě po eh, předsednictví eh, Slovenské republiky. Od září 2015 jsme eh, svědky velkých dějů. Naše sněmovna zahájila tedy činnost tohoto vyšetřovacího výboru Evropská komise. Přišla najednou rychleji se svým návrhem na homologaci. Byla zahájena vytýkací řízení ze strany komise ale eh, rada jako instituce mlčela zcela. Já mám pocit, eh, že jediná věc, kterou rada udělala, je, že projednávala návrhy komise. A, a chci se vás zeptat, po uh, vypuknutí toho skandálu, a dostalo se to do uh, zpráv, do titulků všude, to bylo jedno eh, z těch základních práv evropských eh, občanů. Čistý vzduch. Můžete vysvětlit, proč rada nikdy nevedla eh, řádnou debatu o tomto? Nezamýšlela se nad tím, jak k tomu mohlo dojít? Já vím, že k tomu došlo v jednotlivých členských státech, ale vzhledem k tomu, že Rada je jednou ze tří hlavních institucí Evropské unie, proč tohle nikdy neprojednávala? Děkuji vám za otázku. Já samozřejmě můžu um, reagovat na to, co se dělo eh, v posledním roce, když uh, Slovensko předsedalo Evropské unii. Víte, že směrnice, uh, která ještě stále platí, tak uh, se debatovalo o ní čtyři roky, než se přijaly nějaké závěry a za šest měsíců my jsme z 98 článků. Uh, Hmm, zredukovali počet eh, na vyjednání jenom 15. Z těch 600 eh, stránek eh, příloh už je otevřeno, už jsou otevřeny jenom politické otázky. V černu na radě proběhla debata, pokud vím, bylo to v červenci 2015, 16. Už jsem, už jsem si neuvědomil, že máme nový rok 2017. Takže ten problém, který nastal, nenastal jenom v posledním období v roce 2015. Jediná věc, eh, kterou já zde můžu komunikovat dnes jako eh, ostatní, je, že každý eh, z vás, kdo si koupil auto, koupil si ho před 20 lety a podíval se na něj před 20 lety a teď do katalogu na spotřebu a tak, tak se nedíval na realitu. Byl tady tlak, automobilky se předbíhaly, ale bylo to také atraktivnější eh, pro ty zákazníky. Kupovali si eh, auto s nižší spotřebou, ne protože má nižší plodiny, ale protože má nižší provozní náklady před 20 lety. Ještě nikdo z eh, kupujících si auto nehodnotil hmm, auto podle toho, jak moc znečišťuje životní prostředí, čili abych mohl položit proti otázku jestli jste si někdy kupovali auto, eh, kupu, kupoval auto, jestli jste porovnával eh, spotřebu z katalogu se svou reálnou spotřebou a co vás k tomu vedlo? A jaké kroky eh, se snažil měnit k tomu, aby se to změnilo? Nechci říkat, že to bylo správné, ale ten problém, který tady je, tak je podstatně rozsáhlejší. Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. A mně jde spíše o politickou roli rady jako instituce Tohle leží lidem na srdci. My jsme viděli, že ten systém Evropské unie prostě eh, není schopen plnit své úlohy, pokud jde o automobilové emise. Byla to velká politická krize. Pokud je politická krize, tak se to okamžitě dostává na eh, pořad jednání rady, ať už to jsou uprchlíci nebo něco jiného. Tohle byla krize, ale v jiné oblasti. Ale rada zůstala eh, naprosto sticha. Na radě se nic nestalo. Jak mohou lidé důvěřovat radě jako politické instituci, když mlčí v případě takovéto krize? Ne, já si nemyslím, že mlčí. Dělají se konkrétní kroky, které eh, souvisejí eh, s eh, změnou nastavení a se systémovými změnami. Já myslím, že není důležité jednat tak, abychom byli slyšet v každých novinách. Důležité je dosáhnout výsledky a ty výsledky jsou po šesti měsících jasné. Dynamicky se zrychlila příprava, snažíme se o systémové změny. A to samozřejmě neznamená, že někdo v minulosti neudělal chybu. Nikdo není dokonalý. Mm, jsme lidé, nejsme roboti, děláme chyby. A, ta tvářit se teď, že se nestala chyba, by bylo opravdu chyba ale nejdřív se museli vyřešit technické otázky. A tohle téma je primárně technické. Je to citlivé lidí, dotýká se to životního prostředí, tak je přirozené, že se z toho stalo i politikum, ale pořád se tady bavíme o technických parametrech. Myslím si, že je prioritně nejdříve eh, třeba stanovit ten technický rámec a to se nám podařilo za našeho předsednictví. A teď se o tom můžeme bavit a doladit určité politické otázky. Proto bych eh, se nevyjadřoval k tomu, jestli někdo eh, mm, se vyjadřoval jasně dostatečně a v pravidelných intervalech. Teď je důležité to, že máme na stole hotové technické řešení a můžeme o něm diskutovat. Děkuji, pan eh, Gizike. Dva sloty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, eh, pane státní tajemníku Stromčeku, že jste eh, k nám dnes eh, přišel na slyšení po velmi náročném předsednictví. Říkal jste, že slovenské automobilí šampion, to je také vidět na číslech, k tomu vám bylo přeji V roce 2015 jste poprvé vyrobili více než milion aut. To je 184 aut na tisíc obyvatel, světový rekord obnáší to spoustu pracovních míst. Eh, tato pracovní místa jsou tedy eh, svázaná s automobilovým průmyslem. Auta, která se vyrábějí, kolik z toho jsou dýzlová auta? Tak upřímně řečeno, eh, neznám tu přesnou strukturu ale předpokládám, eh, že to bude eh, kopírovat eh, evropský průměr, protože všechna ta aura, auta ze Slovenska se exportují do Evropy. Takže ten evropský průměr to bude. V úvodním slově jste řekl, že vysoký podíl na eh, dýzlových eh, automobilech, eh, nebo je to více než 50 je dan také tím, že máme v evropské klimatické politice určité konkrétní úlohy a ne, nehovořil jste o konkrétně o jakých. Mohl byste to specifikovat? Čím to je? já se, se omlouvám, mohl byste ještě specifikovat, co, co, co myslíte? Já jsem říkal, eh, že v minulosti tady byl tlak eh, ze strany eh, zákazníků, kteří si kupovali auta tedy na nízké provozní náklady. Diesel má nižší spotřebu. A šlo také o to, že nafta byla levnější než benzín. Takže z tohoto pohledu ten, ten odklon dýzlu se stává dnes. Automobilky se budou víceméně specializovat na benzínové motory a v budoucnosti v alternativním eh, pohonu, ale mm, na Slovensku jako takovém eh, bylo registrováno asi 46 tisíc aut, eh, které měly emisní problémy. A teď nevím, jestli jsem správně pochopil vaši otázku. My tady eh, teď eh, přepracováváme eh, homologační systém a práce našeho výboru je takovou předlohou pro práci výboru pro vnitřní trh, který na tom pracuje. Když se zamýšlím nad vašimi slovy, vy jste říkal, že vyrábíte na Slovensku více než milion aut ročně, ale ta homologace eh, eh, u vás probíhá jenom u eh, přívěsu, jinak, jinak se to dělá ve, Francouz, ve Francii, v Holandsku, v Lucembursku. U nás prací, platí princip subsidiarita, že se má i řešit ty otázky, které se dělají na místě, také řešit na místě, pokud to lze. Když vyrábíte tolik aut, nedává a smysl, aby také dělali homologaci z vaší zkušenosti z ministerstva dopravy, eh, kdybyste měl navrhnout eh, eh, reformu dohledu a homologace, jak by to vypadalo? My jsme se o tom dnes dopoledne bavili. Byla by to větší Evropa, větší centralizace, možná Evropská agentura se silnými kompetencemi, která by také mohla omezit práva členských států, a nebo Mm, by se naopak mělo homologovat tam, kde se vyrábí. Jak eh, byste tedy radil z pozice své instituce na tuto otázku? Tak teď tomu rozumím. Eh, Slovensko eh, funguje tedy v rámci Evropské unie. My nemáme možnost přikazovat, kde to se má zkoušet nebo schvalovat. Je to úkol producenta zajistit všechny náležitosti v souvislosti s eh, tím autem eh, emise jsou jenom jedna část. Můj osobní názor, nebo hm, názor člověka, který zastupuje Slovensko, je, eh, že budeme rádi, pokud bude posílená pozice Evropy na hlediska nějakého výkonu kontroly. Dohledu na těmi testy. A samozřejmě, pokud bude možnost aby si eh, každá země ehm, testovala svá auta, nebo že se auta eh, budou mít testovat v zemi, kde se vyrábí, tak bychom se nebránili. A na druhou stranu je třeba eh, uvážit, že máme jednotný evropský trh, volný pohyb zboží a služeb. A z tohoto pohledu hm, princip, aby se něco kontrolovalo, kde se to vyrobí, je hm, v příkrém rozporu s tím, že Evropa je jednotný trh a je jedno, kde se co vyrobí. Má to být přijatelné pro um, celou Evropu. Takže eh, z tohoto důvodu a to vzájemné uznávání hm, homologace eh, je hodné. Když to osobně schrnu, ukázalo se, že ten systém v minulosti nebyl dobrý, proto my oceňujeme i vaši práci, která eh, slouží k zrychlení celkové proměny toho systému zkoušení automobilu. Je více než jasné po všech těch diskusích, že je potřebné dát nějaký centralizující prvek do tohoto, tak abychom se kontroloval ten výkon schvalování. Měl by tady být nějaký auditor těch procesů. No to by mohl být. Brusel. Brusel se debatoval o tom, že by to byl jeden jednotný orgán a to se ukázalo, že, jak víte, že je poměrně obtížné. A nějaký čas by to trvalo. Takže já vám eh, můžu říct, jak my jsme se s ním vypořádali jako malá země. Takže eh, těžko můžeme být vzorem pro celou Evropskou unii. Měli jsme eh, velmi obdobné problémy s technickými kontrolami a emisními kontrolami aut, které fungují u nás na Slovensku. Proto jsme změnili zákon. Je tak, takřka nulová tolerance vůči tomu, kdo poruší zákonné povinnosti automobilu při kontrole eh, v provozu. Odejm eh, mu licenci a nemůže dále fungovat. Nechceme, aby někdo poskytoval služby a obcházel zákon, jenom proto, aby eh, se zalíbil víc zákazníkům, aby se někdo radši nechal kontrolovat auto u benevolentnějšího souseda, než u toho, kdo to dělá pořádně. A stejný princip by měl fungovat i u homologace. Ta odpovědnost by měla být nejen na výrobci automobilu, ale i na mm, tom, kdo to schvaluje. A ten, kdo schvaluje to auto a, nedělá, a není schopen to dělat pořádně, tak musí být postižen. Prostě objektivní odpovědnost na každé úrovni schvalovacího procesu. Dobrá, děkuji. To také vysvětluje vaši odpovědi eh, k eh, vzniku nové byrokracie, ale v zásadě říkáte, že když ty procesy budou zorganizovány efektivně, jste eh, tedy pro silnější evropskou organizaci tržního dohledu v eh, duchu nějaké evropské agentury. Jestli to bude evropská, tak se ukáže, eh, to se ukáže na vnitřní, výboru pro vnitřní trh. Potom poslední otázku. Ve svém úvodu jste se kritičně, kriticky obrátil k budoucnosti z palovacího motoru. Problémy s dieselovou technologií a, a motory E, hovoří se velmi lehce o elektromobilitě. Já to vidím s, velkou, s velkým otazníkem, protože elektromobilita je trochu udržitelná, pokud lze obrovitelně vyrobit eh, proud. Protože eh, v elektromobil připojený na uhelnou elektrárnu opravdu není trvale udržitelný. Takže proto si kladu otázku, jak vidíte ten úprk vpřed k elektromobilitě. Myslíte si, eh, že je třeba to vidět, eh, vnímat diferencovaně, až eh, budeme schopni tedy diferencovat? Opravdu neměli bychom se ty pohybovat spíš jako na dvou kolejích v obou těchto oblastech? Tu? z jednoho důvodu, lebo jako si... Určitě, z jednoho důvodu, jak jste správně uvedli, musíme řešit i tu situaci současnou. Nebylo by totiž správným řešením, kdybychom řekli, že sice máme problémy se stávajícími motory, ale budoucnost je jenom v alternativních motorech a neřešili bychom stávající situaci na trhu. Neřešili bychom to, že existuje stále více a více automobilů, které negativním eh, způsobem ovlivňují životní prostředí. Na druhé straně je to náš každodenní životní eh, je to náš prostředek a pracovní nástroj. Proto je tu určitá dvoukolejnost. Je důležité, je, jak tak, jak se my snažíme zvýhodňovat. Uvedu další příklad. Zvýhodňujeme například ty kamiony, kteří řídí moderní kamiony s lepšími normami eh, ochrany životního prostředí. A to tež děláme při samotné registraci aut. To znamená auta s nižší kubaturou, která produkují mnohem méně negativních splodin pro životní prostředí, mají mnohem lacenější poplatky než ty, které mají vyšší kubatury. kubatury. To znamená, snažíme se ovlivňovat chování motoristů tak, aby preferovali ekologičtější automobily. Další téma, které by bylo oh, hodno diskuze na centrální úrovni. Tak, bavili jsme se o tom doma. Vemte si příklad třeba Formule 1. Ta v minulosti používala jakékoliv motory. Mohli použít na jedny závody. E, a jeden a pak hned další. Dnes už to, to souviselo s tím, aby ta soutěž byla atraktivnější. Pak byla stále větší omezení technologických postupů, aby ty, Eh, společnosti, které neměly takovou možnost investovat, aby se byly eh, rovny a aby to byla spíš soutěž motoristů, čili eh, těch pilotů, než technologií. Takže otázka, do jaké míry zavést možná limity, do jaké míry lze omezit objem motorů v každodenním provozu. Nebo zakážete vstupy do centra města pro uh, určitá vozidla s určitou kubaturou nebo samozřejmě můžeme to omezovat také tím, že dáme SPZ s lichým sudým číslem, ale můžeme to omezovat i eh, takto technicky na základě vysokokubaturových vozidel. Eh, budoucnost automobilového průmyslu nebo možná takto. Myslím si, že budoucnost tohoto průmyslu je v auto, alternativních motorech, ne v benzínech a dýzlech. Ale samozřejmě do té doby je důležité nějakým způsobem omezit produkci zbytečných splodin, pokud jde o životní prostředí. A, ale odpověď na druhou část vaší otázky. Jsou to auta elektrická. Já věřím, že postup moderních technologií bude znamenat to, že už se nebude vyrábět e- elektřina z uhelných elektráren, ale z jiných alternativních zdrojů motorů. E- také jsou jiné alternativní e- motory, a to vodíkové. Možností je více. Ale jsem přesvědčen o tom, že pohledu budoucnosti výroba jak elektrické energie, tak automobilů projde výraznou změnou s nástupem moderních technologií. Thank you very much. Děkuji. E, a madam Christinovou. Děkuji, pane ministře, že jste na našem výboru, že jste se dostavil. to Asi prostě je lepší, kdybychom s vámi mohli mít eh, tady slyšení ještě předtím, než byla dokončena ta zpráva k té faktické části. Protože vše, všechno to, co dnes eh, od vás zjistíme, už tam nemůže být promítnuto, protože už je na to příliš pozdě. Nicméně si nesmírně cením toho, že říkáte, že je potřeba mít evropskou eh, odpověď, evropskou reakci na tuto situaci to znamená celostní eh, systémovou eh, reakci, to je bod, eh, který s vámi sdílíme. Já bych ráda slyšela váš názor na to, abychom tedy měli tu, na to tu systémovou reakci a bylo možno dodržet, dodržování, dodržovat normy na té evropské úrovni, tak co soudíte o nezávislé evropské agentuře, která by nějakým eh, způsobem v, případu, v případě, že národní orgány eh, by tedy k tomu mohli něco říci, ale eh, myslíte si, že je variantou ta zastřešující Evropská agentura, to je jedno z témat, které rozhodně je na stole. Zajímal by mě váš názor jakožto so, slovenského um, ministra, ale také váš pohled na věc eh, z hlediska předsedání rady v průběhu těch šesti měsíců. Děkujeme pěkně. Struč... Děkuji mnohokrát. Stručná odpověď eh, na váš dotaz je následující. Ano, myslíme si, že Evropská komise by měla mít větší pravomoci než v současnosti. Myslíme si také, že ta agentura by mohla být vhodným nástrojem, ale třeba je ještě diskutovat o tom, jaké by měla mít pravomoci a jak by to vůbec eh, mělo v praxi fungovat. Mohlo by se to třeba nazývat společné výzkumné centrum. My spíše tu úlohu té agentury eh, spatřujeme eh, v tom, že by to vlastně byl jakýsi auditor, který by kontroloval ta jednotlivá střediska, ty jednotlivé zkušebny, která v současnosti testují ta auta. Kontroloval by tedy, zda dodržují pravidla, zda se řídí předepsanými postupy a zda ty automobily, které z těchto zkušeben vycházejí, skutečně splňují veškerá náročná kritéria, která v současnosti máme. Děkuji. Uh, my jsme eh, tedy takovouto eh, jednotku již měli a v té faktické části naší zprávy hovoříme o tom, že ona vlastně nikdy eh, neměla ale skutečný mandát od Evropské komise k tomu, aby vyšetřovala existenci těch odpojovacích zařízení a to bude potřeba v budoucnosti opravit. A má druhá otázka se týká vaší odpovědi na otázku číslo 5 a hovořil jste o tom i ve vašem úvodu. Týkalo se to těch inspektorů, kteří provádějí inspekce u automobilek. A chtěla bych eh, se zeptat, zda byste nám mohl říci něco více o výsledku šetření těchto inspektorů a zda jste po nich také požadoval, aby se zabývali těmi odpojovacími zařízeními. A pokud ano, tak jaká opatření jste přijali po té, co jste obdrželi příslušné výsledky? Protože vy jste eh, zmiňoval především tedy eh, automobilku Volkswagen, která u vás vyrábí auta. Abych to ještě uvedl na pravou míru. Jak jsem řekl, tak žádné automobily, které byly vyráběny na Slovensku, nebyly na Slovensku schvalovány. Z tohoto úhlu pohledu veškeré diskuse, které jsme vedli s jednotlivými automobilkami, spočívaly v tom, že my jsme se ptali na jejich pohled. Chtěli jsme mít přímo od zdroje informace o tom, jak se k problému staví. Zároveň s těmi společnostmi bylo pro nás velice důležité dozvědět se, jak je možné odstranit ten instalovaný software, který tedy nebyl úplně správný. To se týká asi 46 tisíc vozidel značky Volkswagen, Audi, Seat a Škoda. A na základě těch konzultací my již většinou přistupujeme k výměně toho softwaru. Poslední jsme, dodávky jsme obdrželi někdy v polovině prosince loňského roku a předpokládám, že v průběhu tohoto roku dojde k výměně těch softwarů sledujeme to velice pečlivě. Potom jsou zde ale ty obtížnější kroky, které souvisejí se samotným testováním těch automobilů. A tam potom by to vyžadovalo úplnou změnu systému. A zde mohu pouze říct, že Slovensko bude aktivní ve snahách o tyto změny, protože my prostě eh, nechceme být spojováni s nekalými postupy některých eh, výrobců, pokud se tedy potvrdí, že skutečně nekale postupovali. A chceme vyrábět takové automobily, které budou splňovat eh, ty parametry, které se uvádějí v katalogových seznamech. Chceme, aby automobily u nás produkované splňovaly veškerá kritéria, nejen v oblasti emisí a ochrany životního prostředí, ale také v oblasti pasivní bezpečnosti a vůbec veškeré standardy, které na úrovni Evropské unie očekáváme. Merci, madame Vaudalon. Děkujeme paní Rovodalon. bird. Teď je na řadě pan Herbrandy. Mr. Chairman and... Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k jedné věci, kterou pan Stromček zmínil, když odpovídal na první kolo dotazů, že v současnosti hovoříme o problému technickém, nikoli politickém. A já si myslím, že toto není správný závěr. My zde máme v tom našem návrhu zprávy poměrně jasné závěry, které hovoří o tom, že v důsledku politických rozhodnutí jsme vlastně vytvořili problém, který poté byl eh, známý jako Dieselgate. A já bych se chtěl proto zeptat. Já to vidím jako velice závažný politický problém. My vidíme na tomto příkladu, že Evropská unie prostě zde dobře nefunguje. Členské státy řádně neimplementují pravidla, která jsou na evropské úrovni dohadována. Někteří politici na národní úrovni i na evropské úrovni přikročili k takovým rozhodnutím, která poté vlastně oslabila ten vytvořený systém. A to na úkor půl miliardy evropských občanů, kteří nedýchají tak čistý vzduch, eh, jaký vydýchat měli. Takže já bych se chtěl ještě jednou zeptat, proč rada, jakožto instituce, neudělala nic v té politické krizi, která stojí za Dieselgate, ze které Dieselgate vyplývá. A my jsme eh, v podstatě měli již krizi, která se týkala schvalování typu RDE a tak dále. A Samozřejmě eh, tam eh, také rada nepostupovala eh, tradičně při řešení tohoto problému. A já se vás chci ještě jednou zeptat, proč tedy rada se rozhodla, jakožto jediná evropská instituce, zde žádné kroky nepodniknout? Já osobně se nedomnívám, že by rada neudělala vůbec nic. Zkusím opět zopakovat, jak my se na tuto situaci díváme. Já s vámi souhlasím, že o politický problém jde, protože se to samozřejmě dotklo příliš velkého počtu uživatelů, automobilistů a také samozřejmě, pokud hovoříme o splodinách, o všech, se to dotklo všech obyvatel Evropské unie. Ten problém je politický. Já jsem neříkal, že není, ale vznikl kvůli technickým normám a technickým specifikacím, které se ukázaly jako nedostatečné a vlastně selhal zde ten technický systém. A my jsme v první řadě chtěli vyřešit eh, otázky, které se týkají toho technického nastavení. A teprve potom, a o tom jsem také hovořil v úvodu, zde jsou ještě ty otevřené, nedořešené politické problémy, o kterých je třeba diskutovat. Je zde otázka. Centrální agentura? Ano, ne. Budeme to kontrolovat, budeme odebírat pravomoci některým členským státům, budeme měnit jejich pravidla a tím pádem budeme oklešťovat jejich pravomoci. To je třeba si říci nahlas, tak jak to je. O tom to musíme diskutovat. My jakožto Slovensko nemáme problém s žádnou změnou, která přispěje k lepšímu systémovému řešení a k tomu, že se podobná situace nebude opakovat ani v automobilovém průmyslu, ani v jiných odvětvích. Uvědomíme si, jak se celkově mění struktura hospodářství v Evropské unie, ale od, proto jsme uh, také jaksi lepší, protože jdeme s dobou. Uvědomme si, kdo před 20 lety řešil ekologické otázky. Dnes je to pro nás naprostý standard, ale v jiných zemích nebo na jiných kontinentech to tak ještě vůbec není. Podívejme se obecně na celkový eh, pohled na Evropskou unii například v oblasti komunikací, kde máme roaming. Před eh, deseti lety, když jste někam jeli, tak jste si museli dávat velký pozor. Zda jste telefonovali do zahraničí, museli jste počítat ty náklady na roaming. A nyní, díky velice pozitivnímu působení Bruselu, celý ten systém funguje jinak. Máme mnohem lacinější a uživatelsky přívětivější systémové řešení. A těch eh, případů, kdy Brusel nebo kdy Evropská unie pomohla tomu, aby věci lépe fungovaly, je podstatně více a toto je jedna z nich. Ta situace, kterou zde řešíme, ta netrvá ani dva roky, ani tři roky, trvá to již mnohem déle. Kdy byste se podívali do, katagol, do katalogu, pak jste zjistili, že váš automobil tomu tak úplně neodpovídá, ale neřešili jste to dále. Dnes na to tedy nazrál čas, abychom nejprve tedy zlepšili ta technická pravidla a poté se vrátili k té politické diskusi, k těm dosud nedořešeným otázkám a pak to budeme moci celé uzavřít. Já si myslím, že není správné, abychom se nejprve vyjadřovali politicky, jak se k tomu postavit a co s tím udělat. Ale myslím si, že je podstatně lepší to nejprve technicky nastavit, podívat se na to, co v tom systému je třeba změnit a tom samozřejmě musíme mít také politickou dohodu všech zúčastněných. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji. Eh, taky mi dovolte poděkovat panu státnímu tajemníku, že <clears throat> si udělal čas a přišel mezi nás. A by <clears throat> nám některé, eh, některé pozice Slovenska, eh, byť já jako občan České republiky nebo europoslanec za Českou republiku Eh, jim rozumím i z toho pohledu, jak důležitý je automobilový průmysl pro daný stát, protože my samozřejmě jako Češi máme velmi podobné eh, křivky toho, kolik <clears throat> procent HDP a zaměstnanosti nám tvoří automobilový průmysl a jak citlivé je to odvětví v rámci našeho hospodářství. Nicméně eh, vy jste mluvil velmi často tady o tom, jak dál a co by se mělo dál, ale mě by zajímal váš názor, co udělat s tím, co se vlastně stalo. Teď myslím fakticky v tom, eh, že došlo ke klamání spotřebitele a je evidentní, že evropský spotřebitel na to doplatí daleko víc než spotřebitele jiných států, jako je jsou Spojené státy americké či Jižní Korea a další, kde už prostě ty trestní řízení probíhají, dochází k odškodňování těch spotřebitelů a náš eh, spotřebitel, to znamená ty statisíce Evropanů, kteří si ty auta s dobrou vírou koupili eh, v tom, že jsou deklarovány správně, tak vlastně nemá, nemá šanci se jakkoliv bránit. Takže jak vy vidíte tu cestu ještě zpět, protože my to budeme muset nějak uzavřít a budeme muset říct evropským spotřebitelům, nejenom jak je ochráníme do budoucna, to s váma úplně souhlasím a o tom se bez pochyby povede velká politická debata, ale co udělat ještě pro ty, kteří prostě klamáni byli a, a došlo k tomu, že uh, si koupili vozy a vy říkáte z důvodu nižší spotřeby, já netvrdím, že to tak nebylo, ale z druhé strany se můžeme bavit také o tom, že někteří si je bez pochyby koupili s tím, že chtěli snižovat emise a prostě byli klamáni a teď nemají náhradu. prvom radě. No, v první řadě, pokud probíhají soudní řízení v některých případech, protože mají spotřebitelé vždy možnost se obrátit na soud. Ale prosím, z našeho pohledu, když se na to díváme, tak je daleko důležitější nastavit pravidla do budoucnosti. Za... Já už jsem to jednou řekl. Můžeme samozřejmě eh, hodnotit, co jsme všechno mohli udělat správně v uplynulých eh, letech, eh, ale co jsme udělali správně a špatně. Ale to neznamená, že se snažím omluvit někoho, kdo zneužívá benevolentnost tohoto přístupu. Je vždy důležitější si z toho vzít poučení a zabránit eh, opakování do budoucna. Pokud se podíváte na nálady eh, řidičů, jak se rozhodují eh, při zákupu, zakupování automobilů, tak tato kauza neovlivnila chování koncového zákazníka, čili eh, motoristy řidiče. Zákazník z hlediska nákupu, eh, jeho zajímají provozní náklady, pasivní bezpečnost. Z průzkumu toho, co zajímá nejvíc lidi, kteří kupují auta, tak jsou jasné a ještě záleží na segmentu toho auta. Nedá se generalizovat. Nelze najít jednoduchý přístup k tomu, jak se s tím vypořádat. Je ovšem pravdou, že rozdíl mezi tím, jak se s tím vypořádá Amerika a Evropská unie, existuje. Ale je důležité, jak se s tím vyrovnáme my v Evropské unii. Já si vždy myslím, že my se často staráme o vlastní zahrádku a sousedové se daří. Ale to ještě neznamená, že budeme benchmarkovat s naším okolím, které není příliš eh, přímou součástí toho, co se máme starat my. Takže pro mě je daleko důležitější, aby ti, kdo dnes v Evropské unii žijí, tak aby z hlediska emisí žili v co, nej, v čo, co nejčistším prostředí, pokud jde o životní prostředí, a aby si eh, kupovali kvalitní automobily, a aby byla pravda to, co eh, čtou e, tedy v, v katalogu, aby to odráželo realitu. A všechny ty chyby, k nímž došlo, takže si z nich vezmeme poučení, že nastavíme nová pravidla. Už to by bylo dost na to, abychom si řekli, že tato kauza stála za to. A jakýkoliv jiný způsob, to je pouze řešení individuálních sporů jednotlivých zákazníků, jednotlivých kupujících. A když se podíváte i na tu směrnici, já nejsem samozřejmě legislativní odborník, ale najdete tam to znění, že byla toto zařízení eh, uváděna i v té směrnici, nebyla z ní nikdy vyňata. Když mluvíte o tom, jak se ponaučíme, vy jste mluvil o tom, jak jste to řešili na radě, co nového přijímáme, jestli a budeme muset politicky rozhodnout, chceme novou eh, velkou evropskou agenturu, která bude auditovat, kontrolovat, dozorovat. A mluvili jste také o tom, jak se ponaučit, respektive jaké procesy nastavit v komisi, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo? To znamená, že je evidentní, že komise několik let zpátky věděla o tom, že dochází k používání odpojovacích zařízení, byla o tom z různých agentur informována a nepřijala žádné řešení do chvíle, než se toho s odpuštěním chytili novináři a stala se z toho politická kauza. Mluvili jste o radě, na radě i o tom, jakým způsobem nastavit jinak a transparentněji procesy v komisi samotné? tak skoro to. To myslím, že opravdu spíš skoro otázka na komisi, než na mě. Asi to by nebylo korektní, kdybych eh, za ní odpovídal, ale můj pohled na věc je takový, že si určitě myslím, že další z těch pozitivních externalit v tomto případě je to, že zjišťujeme, že ta tolerance na nereagování na určité podněty, ať už je to komise či členský stát, ať je to parlament nebo výkonný orgán, tak ta tolerance je stále nižší a nižší. Například u nás na Slovensku se nemůže stát, že přijde nějaký podnět a vy ho jen tak přejdete mlčením a nebudete se tím zabývat. Doba už je rychlejší. Nastupují elektronická média, sociální sítě, a to dynamizuje celkově tu komunikaci. I malinká věc, která se vám jeví být úplně nepodstatná, se dokáže nafouknout do velké věci. To je někdy negativní, ale někdy to se znamená, že začínáme být citliví vůči všem možným podnětům. A takže já si myslím, že i do budoucna to bude pro komisi jedno z těch poučení, kdy určitě budou k tomu přistupovat podrobněji, a přispěje k tomu samotná Evropská komise, k tomu, že si bude vyhodnocovat své procesy podrobněji. A kdy, když že to není, nebude o tom, kdo bude zanedbávat povinnosti, ale spíš jak nastavit správně to zrcadlo, kdy se věnovat každému jednotlivému podnětu a dokonale ho prošetřit. Nedá se dělat úplně všechno, takže ještě jednou, myslím, že je to opravdu spíš na, na Evropskou komisi, já celou tu dobu, co tu budu sedět, se budu spíš snažit hledět do budoucna než do minulosti. Protože tím se posouváme dopředu. Thank you very much. Uh, eh, en eh, mag uh, deze eerste ronde afsluiten. Tak pan Eichhout může uzavřít toto první kolo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane Stromčeku, za vaše úvodní slovo. A se si všimnete v této místnosti, že to je takové trošku rozhorčení, že všichni říkají, že to je obrovský skandál, že je trapné, že se něco takové stalo v Evropě, ale zároveň, pokud se podíváme na eh, rozhodování i po vypuknutí skandálu, nevidíme, že by eh, se tady eh, naléhavě jednalo k nějaké změně. A vy říkáte, ne, to není pravda, my jsme tady vedli debatu. Ale já bych zmínil jenom několik stanovisek, která Slovensko stále zaujímá po vypuknutí eh, skandálu dýzlem. Například při debatě eh, o konf- faktoru konformity v RDE. Vy jste chtěl, aby eh, se tohleto odkládalo o pět let. Tohle je zřejmé z vašich veřejných pozic. Takže vy jste byl pro pět let při odložení testu RDE. To je klíčové. Všichni říkají, že to je klíčové, ale vy jste říkal, my potřebujeme o pět let navíc tak já tady opravdu eh, nechápu, jak se to slučuje s tou naléhavostí, o které hovoříte. Druhá věc, potom eh, předpoklad eh, konformity. Slovensko soustavně tvrdí, že jakmile se budou používat testy RDE pro potvrzení konformity, tak už by žádný zákondárce nebo třetí strana později nemohli znovu ověřit dosažení faktoru konformity prostřednictvím RDE. Neustále jste proti této variantě. Pro mě je to také velmi pravodivné. Vzhledem k tomu, že doteďka bylo takových tak málo pojistek. Proč Slovensko zaujímá taková stanoviska? Začnem, eh, začnem od konca. Nemám informace. Začnu od konce. Nemám informace o tom, že bychom odmítali eh, tu um, možnost možnost opětné kontroly je, že jsem, jsme říkali, že je potřeba eh, připravit systémová řešení. Tím se vracím k té první eh, částce, části vaší otázky, nebo první otázce. My jsme se zdrželi hlasování, chtěli jsme, aby existovala jednotná pravidla pro všechny typy kontrol. A vidíme to na dvou rovinách. První, když eh, vyvíjíte nějaký automobil, tedy z hlediska automobilového průmyslu, tak jeho vývoj od vývoje až do té doby, než se začne prodávat, než se stane na eh, silnici, tak je to dlouhý proces, musí projít testováním. Nejsou to jenom eh, IT technologie, kdy vyměníte eh, nějakou základní desku a přizpůsobíte se novinkám. Tady jde o určité technologické postupy, vývoj a z hlediska motoru a celkové modernizace výroby toho automobilu, tak eh, tam jsem říkal, že si stanovíme také takové rámce, jichž je možno reálně dosáhnout z hlediska výroby. Nemusí to být informační technologie, můž, mohou to být například kola. Eh, když eh, máte jenom vyměnit počet ozubených koleček, tak to se dá udělat rychle, ale u automobilového průmyslu si to vyžádá určitou dobu. Čili bavme se prosím o tom, jaká ta doba je správná, ale nemohu souhlasit s tím, co říkáte, že bychom byli proti reálnému testování v, v, reál, v reálných podmínkách provozu. Jenom musí být jasné podmínky platící pro všechny, a aby se daly uskutečnit i e, v reálném provozu, i v praxi. Takže tolik e, k vašim otázkám. K tomu prvnímu bodu. Um, ochraně schody. Možná si zkontrolujte zápis té slovenské pozice, máte to k dispozici. No a to pětileté, ehm, ta pětiletá prodleva, tak momentálně ve Spojených státech ty tež značky mají auta s jinými technologiemi, Eh, které již nyní mají lepší výsledky a jsou už na trhu. Takže možná může to výrobce udělat, ale nedělá to, protože ví, že kontroly v Evropě nejsou tak silné. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. A tím, zatím, pokud jde o konformitu v případě servisu, tak eh, se říká, že pouze bench testing má probíhat a ne reálných emisí. A proč máte tuto pozici za Slovensko? No, zkusím najprv zareagovat na tu kontrolu, kterou jste porovnali s Amerikou. Je to srovnání s, s Amerikou. Tak tady myslím, že je taková příležitost, kterou právě pro vnímám. Jistě, každý dělá to, co musí já jakožto podnikatel mám dosahovat nejlepších ekonomických výsledků. A stejně jako telekomunikační operátoři si účtovali své roamingové poplatky, dokud mohli, dokud Brusel nezasáhl, tak si myslím, že úplně přirozeně bude jakýkoliv podnikatelský eh, subjekt fungovat stejným způsobem, že funguje v rámci určitých pravidel, aby dosáhl eh, optimálního ekonomického výsledku. No, já jsem přesvědčen, že tady právě je ta příležitost vytvořit centralizovanou kontrolu, a zlepšit i možnosti tohoto testování. A druhá část, už jsem to říkal, máme dlouhodobou pozici. Reálné testování je jedinou správnou reakcí. Nikdy jsme nebyli proti. Vždy jsme jen říkali to, co jsem říkal v odpovědi na vaši předchozí otázku, že si prostě pouze přejeme, aby jednotné termíny na všechny kontroly v reálném čase a aby bylo možné nastavit systémové řešení kontroly a i samotné aplikace pro výrobce. Já nevím, kde zaznělo ze strany Slovenska takové vyjádření. Tady jsem se ptal kolegů, kteří jsou na každém jednotlivém zasedání a nemají tuto informaci. Takže možná po skončení se na to můžeme podívat podrobněji. Nás by zajímalo, kdo kdy něco takového řekl. To je een mogelijkheid. Dank u wel. We gaan naar de tweede ronde met nu telkens. Ano, děkuji. A teď eh, nastává druhé kolo. Tři minuty a jako první má slovo pan Van de Kamp. Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu tajemníkovi za to, že se dostavil. Děkuji za jeho odpovědi, které až dosud byly, myslím, poměrně jasné. V úvodu jste řekl velice zajímavou věc ohledně toho, jaké auta se vyrábí. Ale když se eh, homologuje v jiných zemích, eh, jak to vnímáte? Myslíte si, že to je přijatelné? Nebo říkáte, eh, že byste byli radši, kdyby se slovenský stát nějak více v tomto angažoval? Já jsem pochopil to tak, že někdo to někde schvaluje, nebo že říkáte, že to někde, někde schvaluje a my to prostě akorát vyrábíme. Tak to je moje první otázka, jak to vnímáte. obecně řečeno. Jsme součást Evropské unie a jsme velmi eh, rádi, že platí princip eh, svobodného pohybu zboží a služeb. Jako země, která se vždy snaží eh, přidávat hodnotu, to znamená výzkumná centra a testovací centra jsou vždy atraktivní, když se nacházejí na území země tak bychom byli velmi rádi, kdyby ehm, byla další takováto příležitost pro Slovensko, jak rozvíjet svůj průmysl. Na druhou stranu, pokud eh, se ty automobily budou schvalovat kdekoliv v EU, my s tím nemáme naprosto žádný problém. Pokud samozřejmě že ehm, budou zabezpečené, bude zabezpečené spravedlivé a bezproblémové testování těchto aut aby Slovensko nebylo spojované s tím, že eh, vyrábíme auta, která nejsou v souladě s normami nebo normami ochrany životního prostředí. Aby se toto pravidlo implementovalo, protože tak to tady zaznělo, že kdyby se změnilo to, že auta, která se vyrábí v příslušné zemi, aby eh, se tam i testovala, tak myslím, nemáme problém a udělali bychom to. Čili platí i B. Když se bude testovat kdekoliv eh, v Evropské unii, nemáme s tím problém. Pro nás je mnohem důležitější vytvořit takový systém eh, spolupráce s Bruselem, aby k takovýmto situacím nedocházelo. A, a nechci říct, že nám úplně jedno, kde se ta auta budou schvalovat, ale eh, priorita naše je, aby to schvalování bylo v pořádku, aby to nevyvolalo takovéto dnešní debaty. Děkuji. Moje no- druhá otázka, eh, eh, druhá otázka se týká eh, agentur. U nás se bavíme o tom, o těch výhodách a nevýhodách, o tom, jak to uspořádat lépe. A vy jako zástupce slovenské vlády říkáte, že chcete agenturu. Mohl byste to tak trochu vysvětlit? Proč chcete takovou agenturu? A druhá otázka v této souvislosti, jak vnímáte debatu eh, o tomto tématu na radě teď? Spojím obě otázky do jedné. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že ten systém je třeba změnit a je třeba zabezpečit nebo zajistit, aby se tato situace už neopakovala. Eh, ohledně agentury to bude politická diskuse na jednotlivých členských státech, bavit se o tom, o kompetenci jednotlivých eh, zemí ve schvalovacím procesu. Proto si myslím, že z našeho pohledu je velmi vhodné, kdyby fungovala toto agentura jako mm, supervizor všech činností, eh, které se týkají schvalovacích procesů ve všech členských zemích. Z našeho pohledu eh, není důležité brát kompetence zemím a vytvářet jednotnou nebo jedinou centrální jednotku, která by kontrolovala eh, schvalování nebo schvalovala všechna auta, ale spíše nemusíme dělat velkou revoluci, ale důležité je zlepšit ten systém. Čili aby ti, kteří teď eh, ta auta eh, schvalují, aby věděli, že je nad nimi eh, nezávislý orgán, který je umí kontrolovat a hlavně jim posílat sankce v případě nedodržení fungování systému nebo pravidel, která jsou dohodnutá. Rada jako taková Je důležité, abychom si politicky řekli, jaká, jak je třeba to změnit. A to je ještě politická otázka. Když dovolíte, já zůstanu v té odborné rovině. Je mnohem důležitější, aby ta agentura měla dostatečné pravomoce a kompetence. A řeknu to po druhé. Hlavně, aby měla možnost dávat sankce těm, kteří eh, ta pravidla nedodržují. Protože když ta agentura to bude jenom hodnotit ty procesy a nebude mít možnost Hmm, dělat nic jiného než doporučení nemá význam. Ní paní Kristýna Robodalu. Pane ministře, vy jste několikrát řekl, že ty hospodářské otázky a otázky nákladů vedly k určitým volbám. Především jste zmínil, že aby se snížily emise oxidu uhličitého, protože to, bylo, že to tady bylo zajímavé i z ekonomického pohledu, ale že potom to vedlo k větším emisím oxidu dusíku. A v té faktické části naší zprávy všichni odborníci hovořili o tom, že neexistuje žádný rozpor mezi snižováním CO2 a NOXů. Také jste řekl, že Dýzlové motory zákazníci upřednostňují, protože mají levnější eh, provoz, ale já si dovedu představit, že vy jste asi ty dýzly více eh, zdanili, tak aby spotřebitelé v tom neviděli hospodářskou eh, výhodu, protože to je tedy velice negativní pro zdraví. Máme tedy potom ty náklady, které se přesunou do zdravotnictví. A já se chci zeptat, eh, jak se eh, Slovensko staví k podpoře či odrazování od používání dýzlových motorů a jak je na tom eh, Slovensko v současnosti s kvalitou vzduchu. Já jsem francouzská a Zatím ta zima eh, byla velice špatná z pohledu kvality ovzduší, zvláště se to týkalo NOXu a těch jemných částic a eh, tam eh, právě dochází k tomu nejzávažnějšímu zdravotnímu narušení a dovedu si představit, že u vás asi máte podobné starosti. Chci se proto zeptat, jak chcete ekonomicky regulovat využívání jednotlivých pohoných hmot. A ještě se chci zeptat eh, na otázku zaměstnanosti, protože u vás je hodně automobilek a jistě jste diskutovali se zástupci automobilek o tom, že je potřeba jak si eh, dát eh, těm lidem dostatečné školení aby mohli v budoucnosti pracovat na jiných typech motorů, na jiných typech vozidel a je třeba se tedy zaměřit na tyto pracovníky, které v minulosti mm, si získali určité specifické zkušenosti při výrobě určitých typů a jak tedy postupujete eh, při tom, aby se jaksi přeškolili na jiné typy výroby? A to jsou všechny mé otázky. Co jsme tedy jako Slovensko učinili? Možná nejprve k tomu životnímu prostředí. My bohužel, my naštěstí nemáme tak eh, špatnou situaci s ovzduším jako ve Francii, což ale neznamená, že to pro nás eh, není významný problém. Slovensko jako malá země vždy mělo výhodu větší flexibility. A my jsme se vždy snažili stavět se k ochraně životního prostředí aktivně. Z tohoto důvodu máme při přihlašování automobilů dnes rozdílné sazby podle ekologičnosti vozidel, podle toho, jak negativně ovlivňují životní prostředí. Automobily s větší kubaturou platí více než eh, ty, které znečišťují méně. To též platí i pro kamiony. Čím jsou kamiony modernější, tím nižší poplatky platí Národní dálniční společnosti, která je naším provozovatelem dálnic a rychlostních silnic. A chceme ty nůžky v budoucnosti stále více rozšiřovat. Chceme lidi přimět k tomu, aby obnovovali svůj vozový park, aby si kupovali auta pokud možnost, co nejnižší kubaturou. A pokud si již někdo rozhodne, že potřebuje mít jaksi silnější automobil, tak si za to také ale musí zaplatit. Všechny automobilky, které u nás na Slovensku vyrábějí automobily, je tedy vyrábějí eh, sice na Slovensku, ale řídí se tím, eh, co potřebují jejich zákazníci jak v Evropské unii, tak často také mimo Evropskou unii. Naše diskuse s těmito automobilky samozřejmě se týkají i toho, jaké typy automobilů budou u nás vyrábět. Ale jak jsem již řekl, ty automobily u nás, ani nejsou, u nás ani nejsou schvalovány a většina z nich je určena na export do Francie, Německa a dalších zemí Evropské unie případně eh, po příchodu Jaguaru Land Rover, to je ještě tedy eh, globálnější firma a po Brexitu je tedy možné, že budeme vlastně exportovat i mimo Evropskou unii. My se snažíme vytvářet jakési klastry těch automobilek a chceme je podporovat a podněcovat to, aby na Slovensku vyráběli automobily skutečně moderní, které budou představovat nižší ekologickou zátěž. A pro nás, a to říkám zcela na rovinu, to bude také znamenat, že budeme ve lepší konkurenční pozici než ostatní, protože my se na Slovensku nemůžeme stále spoléhat pouze na to, že máme velice dobrou eh, kvalifikovanou pracovní sílu, že jsme takto pozitivně vnímáni. My jsme také velice změnili vzdělávací systém, vrátili jsme se k duálnímu vzdělávání a v současnosti již eh, neprodukujeme studenty, kteří opustí školu a nejsou pak schopni si nalézt práci jsme schopni těm studentům již dnes říci, ve kterých oborech se nejlépe uplatní, jsme schopni jim do určité míry e, zaručit po škole i přechod do práce. A to též chceme uplatňovat i u těch automobilek. Čím více budou u nás vyvíjet nové typy, čím méně budeme pouze tou montážní linkou, protože to v budoucnosti nahradí roboti či nějaký poloroboti. Ale pokud skutečně chceme aby u nás na Slovensku byla ta přidaná hodnota, tak musíme investovat do vývoje a jít eh, s novými trendy. Gerben Jan Takže teď tě dostává slovo Gerben Jan Gerbrandy. Ne, nevyužije. Tak další. Vím van de Kamp, eh, po druhé dvě minuty, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat tedy. Pane státní tajemníku, je už chtěle, že eh, říkáte, že Land Rover také eh, jde na Slovensko. Eh, naštěstí už jsou všechny britské značky v evropských rukou a to je samo o sobě také mimořádné. Dokonce rada protože já, vy jste říkal, že to spojíte ty e, otázky a to je vždycky snadné z vaší strany. Ale přesto, mohl byste říct toho, tomu více e, k tomu, jak e, hodnotíte tu debatu na radě? Jste teď přesvědčeni, že musí tady být větší evropský vliv na národní procesy? V prvom rade na, na odľahčenie Samozřejmě my jsme... Tak eh, na odlehčení, my jsme samozřejmě eh, vděční za příklad Jaguaru a Land Roveru. Je to největší eh, investice v Evropské unii v posledních sedmi letech. No, do poslední chvíle jsme bojovali s Mexikem. Takže jsme rádi, že Jaguar Land Rover se udržel tady v Evropě. A vidíme to velice pozitivně pro celou Evropu. Samozřejmě nejenom pro Slovensko. Pokud je o tu druhou část vaší otázky, rada jako taková, tak bylo to tématem předřazený dvakrát na radě. Jednou v červnu, jednou v prosinci. Jednou za nizozemského předsednictví, jednou za slovenského. A, a na radě byla schoda že je třeba lépe implementovat stávající pravidla a zlepšit je. To je nejdůležitější. Zároveň eh, se debatovalo o tom, že by byl zákaz eh, mm, těch odpojovacích zařízení. A je tady také eh, debata o novém dohledu na, trhu, na trhem, čili e, tou agenturou. Čili prošlo to na radě, bude se e, pokračovat a věřím, že i díky vaší zprávě, díky tomu, e, že se tomu věnovali opravdu velké úsilí, zpracovali jste velmi dobrou zprávu, která poslouží jako dobrý podklad pro to, abychom se mohli posunout. Já myslím, že pro radu to bude velmi užitečné. Hmm, o čem se debatuje u vás doma, o tom, kde eh, lze počítat s podporou nebo kde jsou nějaké problémy naopak. Čili se vrátím eh, tam, kde jsem začal v úvodním slově. Nejenom proto tady sedíme, ale myslím si, že toto je velice dobrá platforma pro komunikaci o tom problému. No, začínáme. Konec bude, až budou zpracovaná nová pravidla, která se budou schvalovat. A je dobře, eh, že jste zúčastní na eh, tom samém začátku. Takže za to každopádně díky, že jste inspirovali radu, ale i jednotlivé české země a české země teď vědí hm, o tom, eh, jaké mají jiné země názor na tu situaci. Děkuji, pane předsedo. Ještě mám závěrem jednu otázku. Jak vysvětlíte teď to, co jste eh, řekl eh, v dřívějších odpovědích, že eh, obyvatelstvo, a teď hovořím o Slovensku, ale i lidé v Nizozemsku, mm, si to za stolik nemyslí o těch emisích. Prostě prodeje některých značek prostě pokračují. Jak to? Přišli jsme politi- politi- jako politici úplně o kontakt s lidmi jsme úplně mimo, říkáte, že to je politická otázka. A, a teď e, vidím e, že ve vašem životopisu, že jste inženýr, ale nesmíme se bát politických otázek. E, co se tady tedy děje vlastně? Asi na tohle se bude nejlepší zareagovat příkladem dozírou společnost. Jsme hovorili o telekomunikacích. Tak Samsung v kolepě eh, uvedl svůj poslední mobilní telefon, čekal senzační tržby a skončilo to tak, eh, že s tím mobilem nesmíte ani do letadla. Znamená to, že Samsung přestal eh, prodávat ostatní mobily, nebo to že si vezmou po naučení, připraví nový mobilní telefon, ten uvedou na trh a budou se snažit znovu přesvědčit eh, své zákazníky, aby jim důvěřovali. Co hovořil o politice? Politik vždycky, když je volební kampaň, čas od času si jde přepočítat i své hlasy podle toho, kde kandiduje, tak tam eh, se ukáže, jestli přesvědčil eh, nebo nepřesvědčil své voliče. Společnosti, eh, které se tímto dostalo, dostali do problému vzhledem ke své odpovědnosti, tedy eh, důvěryhodnosti, mají dva problémy. Za prvé propad hodnoty akcí musí přesvědčit všechny své akcionáře, že to zelhání neznamená, že celá ta firma nebude fungovat. Že nebudou moc investovat do své společnosti, že nebudou se moc rozvíjet Oh, je se podívat na hodnotu jejich akcí. A druhá rovina, se kterou se musí vypořádat, je důvěra zákazníků, kteří zatím mohou cítit být eh, podvedení. Podívejte se na prodej jednotlivých typů aut nebo značek. Čili já si myslím, že toto bude eh, důležité nejen pro tu jednu společnost, ale i pro všechny ostatní. Aby ten eh, varovný prst zdvižený a, a určitá tolerance, pokud jde o přehlížení některých věcí, aby to opravdu eh, teď bylo nastavené pozitivně, čili teď jako eh, Samsungu, tak i této společnosti se podařilo překonat nějakou krizi. Já věřím, že i díky takovýmto debatám si to vzali po naučení a to taková situace se nebude opakovat. A že to prospěje eh, v konečném důsledku jenom ke zlepšení pro ty, eh, který se to týká. Motoristi si budou kupovat kvalitní auta a to, co se dočtou v katalogu, bude i pravda. Takže nakonec, eh, když se přijmou všechny kroky, to bude dobře zvládnutý proces, který, který prospěje všem zúčastněným i ochraně životního prostředí, protože o tom to eh, je primárně, když tady hovoříme o splodinách. Thank you very much. Děkuji. Pan Dance na 6 minut. Děkuji. Souhlasím s panem Van de Kampem otázce Brexitu. Myslím, že Slovensko bude ještě atraktivnější destinace pro britské firmy než Spojené království, což je bohužel tragédie, s kterou se musíme vyrovnat. Eh, vy jste naznačil když jste podpořil myšlenku evropského dohledu, ale zůstává ještě otázka úrovně jeho zodpovědnosti. K tomu jste vyjádřil uh, určitou obavu. Abychom neopakovali to, co se děje v jiných částech světa, protože to možná nemusí být nejvhodnější zde. To chápu ale zase se musíme učit eh, z, od, z nejlepších postupů. My čekáme, že se ostatní přizpůsobí a učí z našich politik, které nastavíme dobře a tam, kde naopak je chyba, tak se mm, asi je dobré učit od nich. Takže jaké jsou prvky byrokratické eh, administrativní zátěže, které jste zmínil v odpovědi na otázku jedna? které vám nejvíc leží na srdci z hlediska odpovědnosti té eh, evro, potenciální evropské agentury. Čili o co by vám zejména šlo a co bych, k čemu bychom se měli vyhnout? Když narážíme na otázku byrokracie. Otázka byrokracie. Jednou větou. Žádná agentura nemá význam, nebude-li mít pravomoci. Vytvořit agenturu má pouze tehdy, bude kompetence, odpovědnost a ví, co najde, umí to, co najde, aplikovat i v praxi. Jakákoliv jiná agentura je, nemá význam. Nemá eh, smysl, aby někdo přišel a řekl, že i když najde něco, co není v souladu, ale nebude mít žádnou, žádný nástroj na implementaci v realitě, může nastat eh, podobná situace jako ta, kterou teď řešíme. Čili z tohoto hlediska, z hlediska hm, té, toho byrokratického, to nebude zvadit, když to bude mírné zvýšení administrativní zátěže, pokud to prospěje ke zlepšení systému, k transparentnosti a také k tomu, že všichni zúčastnění v tom celé procesu schvalování typu budou vědět, jaká je jejich pravomoc a zodpovědnost. Z tohoto důvodu my budeme jakožto Slovenská republika vždy zastávat pozici podpory takové agentury, ale pouze v případě, že budeme mít, eh, bude mít pravomoci implementovat své poznatky eh, do reality. A pokud jde o ostatní záležitosti, jistě víte, že jsou stále ještě diskuze o tom, že by se jednotlivé členské státy mezi sebou, že by sdíleli osvědčené postupy aby co nejvíc komunikovali o těchto záležitostech. To by, to by mohlo být součástí. Ale není to jediné řešení. Pouze doplněk k tomu, abychom si řekli, že stejné standardy platí v rámci celé Evropské unie. Další věc, která je nezbytná, a to neznamená zvýšení byrokracie, znamená to společné hodnocení technických služeb. Protože to je taky nesmírně důležité aby fungovala stejná pravidla pro všechny. Proto v rámci SK Press jsme navrhovali akreditaci takových institucí k poskytování těchto služeb. Děkuji vám. Zdá se, že nám se tady vynořuje konsenzus ohledně nutnosti účinného dohledu a určitě je tu politická diskuze eh, k tomu z hlediska specifik. Ale jsou tu ještě další, další prvky, které eh, v tomto procesu figurují. Například eh, pro postup schválení typu je předmětem ehm, diskuzí na dalším výboru a také se objevilo několik doporučení dalšího výboru, environmentálního výboru. Já jsem si říkal, jaký je váš názor na tohle. Možná nemáte eh, náhled na všechny, ale mohli byste mít nějaký soubor myšlenek eh, k tomu, jak se na ně díváte. Takže jednak struktura poplatků na financování, schválení typu, eh, stanovena jednotlivými členskými státy, aby se zrušila vazba mezi výrobci a ehm, těmi, kdo zajišťují schvalování typu. Jestli k tomu máte nějaký náhled, tak by to bylo skvělé. Dále určitá eh, národní poplatek 10 eh, e, eur na vozidlo na financování dohledu, ehm, koordinace dozorčích aktivit členských států a stálý seznam auditorů, který by auditoval národní schvalování typu. Pokud máte nějaký názor na tyto myšlenky, tyto podněty, tak to bychom opravdu nesmírně ocenili. Eh, ano, skutečně ten seznam byl poměrně dlouhý a s kolegy jsme o tom víckrát hovořili. Pokud jde o radu jako takovou, tak to, že by se znemožňovalo výrobcům platit přímo poskytovatelům, čili střediskům eh, homologačním, to podpořili nakonec všechny členské státy. Eh, ale bylo to, ukázalo se to být těžko realizovatelné všem. Z hlediska budoucnosti spíš vidíme tu možnost toho, aby se posílili kontrolní pravomoci těch, kdo mají kontrolovat jednotlivé technické služby. A o tom je eh, i ta zmíněna akreditace a nově vzniklá agentura, eh, která by to provozovala. Pokud jde o skupinu auditorů, tak eh, v tom jsme s auditory zajedno. Ovšem jde ale samozřejmě o ty jednotlivé reakce. Tak u wel. Uh, eh, meneer Eickhout, mag het rijtje er afsluiten? Uh, tak pan Eichhout ukončí tuto, uh, toto kolečko. Uh, then... Ještě jednou děkuji. Takže výhled do budoucna Jedna z velkých diskuzí, kterou budeme mít o čtvrtém balíčku um, hodnocení no, si v, v reálném provozu RDE. A jedna z těch poučení ze Spojených států je, že oni pracují s takzvanými eh, překvap, eh, překvapivými testy, to znamená neohlášenými testy. Eh, jeden problém je, že my si tak trochu nevěříme vzájemně jednotlivé státy. Si říkáme, jaké testy budete dělat vy, já to chci kontrolovat přesně, jak to vypadá jak to budete dělat. A jakýkoliv test, který se zatím předepisuje, je úplně dokona, eh, dokonale předem popsán, takže ten výrobce ví, jak budou do budoucna eh, ty testy probíhat. Ale američané teď hovoří o tom, že je dobré udělat nějaký neočekávaný, neohlášený test, eh, kdy lze skutečně přelstít i jakékoliv odpojovací zařízení. Jak se díváte na tuto záležitost a možnost těchto neohlášených neočekávaných testů. Jasné. Nejprve bych som rád... Nejprve bych zareagoval na to z pohledu Slovenska, Slovenské republiky. My věříme zemím, které testují. Nechceme, aby to vypadalo tak, že produkujeme dobrá auta a někdo špatný potom zase provádí ty kontroly, tak to by to pravda není je eh, samozřejmě potřeba změnit ten systém a zavést pravidla taková, aby eh, ta taková situace nevznikala. A pokud jde o ty náhodné kontroly, tak to se zavedlo i jinde, třeba ve sportu, eh, v případě dopingu. Je to prostě o úhlu pohledu. To by jistě pomohlo i v tomto případě. Ale bude záležet na legislativě, jak se budou jednotlivé testy realizovat. Srovnávat spotřebu téhož auta na stejném úseku je někdy nemožné. Záleží na dopravní situaci, na tom, jak bude ten řidič řídit, jak, na kolik bude šlapat, na pedál. Všechny tyto věci, pokud budou nějakým způsobem specifikované, pokud to bude v legislativě, tak by to mohlo prospět. Ale musí to mít jasná pravidla. Aby ty hodnoty, které tam jsou, eh, aby se správně vyhodnotily, aby nemohlo docházet k subjektivitě z jedné či z druhé strany, protože o tom to přece celé je. Well, just a final comment from my... Ještě poslední připomínka z mé strany. Já jsem si jist, že všechny eh, ty orgány zodpovědné za hodnocení typu to udělali tak, jak měli. Ale problém je, že ty výrobci to věděli přesně, jak budou ta auta testovaná. Tudíž se mohli připravit a udělat nějaké triky. Po 22 minutách, kdy vědí, že to trvá 20 eh, minut, tak po 22 minutách už můžou snížit emisní zařízení. A to tohle se dělo. Čili Eh, ty homologační orgány odváděly svou práci, ale nikdy to nešlo za rámec přesně předepsaného textu. A proto si myslím, že by to mělo být součástí té diskuze, zejména na to eh, hodnocení emisí v provozu. Já s vámi absolutně souhlasím, ale právě to... Naprosto souhlasím. To je právě důvod, proč tu sedíme. Snažíme se definovat způsoby kontroly nějakého systému, který se ukázal být neúplně nejvhodnější. V tom se naprosto zhodu, zhodujeme. A to z toho vychází ta celková snaha harmonizovaného uh, zkušebního postupu. Já myslím, že jsme tady na začátku nové etapy a jak jsem již několikrát řekl, určitě to pro, prospěje eh, jak eh, koncovému uživateli, tak životnímu prostředí. Děkuji, tímto jsme se dostali eh, na konec dnešního slyšení. Všem kolegům srdečně děkuji za příspěvky, panu ministrovi za tuto užitečnou a myslím i velmi zajímavou výměnu názorů. Samozřejmě, pokud chcete eh, podat písemné otázky, můžete to udělat do, sekretar, na sekretar, do sekretariátu, sekretariátu do 19. ve čtvrtek, takže tímto ukončuji schůzi a uvidíme se eh, znovu dnes ve 3 hodiny.